pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, je mi velkou ctí, že, mohu, že k vám mohu dnes promluvit. Dynamická společnost dneška mm, vyžaduje stále větší konektivitu, mobilitu a globální povědomí. Ehm, z tohoto důvodu je doprava základní, základem pro naši ekonomiku a náš život. Doprava pohání růst a vytváří pracovní místa. Při přípravě na toto dnešní slyšení jsem uh, Eh, si nemohla nevšimnout, že doprava je jaksi považována za hotovou věc a proto bych řekla, že je podceňovaná v Evropě dnes. Je vnímána jako problém spíše než řešení a motor růstu. Udělám všechno pro to, abych změnila tento přístup. Budu spolupracovat s vámi, s Evropským parlamentem, abych eh, dopravě dodala význam, který si zaslouží vy už eh, jste si tohoto významu vědomi, protože jste hlasovali o strojnásobení financování infrastruktury pro současné rozpočtové období. Já jsem si plně vědoma závazků, které tento eh, závazek nám ehm, přináší. A doufám, že mě, že eh, chápete, že jsem velkým vášnivým zastáncem tohoto důležitého sektoru. Doprava musí být um, přátelská vůči životnímu prostředí, musí být konkurenceschopná, inkluzivní. Nezapomeňme na to, že doprava je nakonec o lidech, o veřejnosti, která cestuje, pracující, vy i já. Jak um, pan předseda Juncker jasně řekl, práce Eh, jeho nové Evropské komise se bude točit okolo potřeby vytvářet pracovní místa, růst a zachování sociální spravedlnosti. Musíme mít tyto prvky na mysli eh, neustále a integrovat je do všech aspektů dopravní politiky. Všech, co děláme, musí vytvářet hodnoty ekonomické, sociální, ekologické, v mé předchozí práci jsem získala obsáhlé zkušenosti a e, pochopení e, pro význam sítí. Při vytváření strategií s klienty, obcemi, logistika byla vždy jejich základní součástí. Hladké dodavat, v dobře fungující dodavatelské řetězce ve zakotvené v širší efektivní síti jsou klíčem k modernímu životu. Avšak Mm, jako každý já, jako já sama, kdo se zabýval inovacemi, tak víme, že fungují nejlépe, když existuje kvalitní a funkční infrastruktura na jejich podporu. V případě dopravy infrastruktura by měla být řádně integrována a mm, technicky kompatibilní bez ohledu na druh dopravy, který eh, lidé využívají, ať je to železnice, silnice, eh, vzdušné i vodní cesty. Kromě toho je spousta příležitostí pro inovativní business modely. Já budu podporovat optimální konektivitu v celé Evropě v integrovaném koncepčním systému. Proto je tak klíčové, aby transevropské dopravní sítě se staly realitou. Budování chybějících vazeb a odstraňování překážek je zásadní v tomto procesu. Já slibuji, že v této věci eh, udělám eh, krok vpřed. Také slibuji, že pokud budu jmenována, tak budu stát v čele hledání nejlepších řešení integrované a eh, moderní evropské dopravy. Z mých vlastních osobních zkušeností jako strojaře mm, a podnikatelka vidím, že můžeme pro dopravu udělat víc pro to, aby při využívání moderních technologií především informačních technologií při respektování evropských sociálních a ekologických standardů. Pokud budou pokud jsou technologie správně využívány, tak informační technologie mohou být nástrojem, které povedou k držitelnému úspěchu. Dovolte, abych připomněla několik projektů eCall, říč informační systém, evropský e, systém pro řízení železnic a podobně. Dopravní sítě jsou a zůstanou klíčovým prvkem evropského jednotného trhu srdce dodavatelského řetězce, zajišťující volný tok zboží a lidí. Eh, hladce fungující kvalitní propojení, moderní funkční infrastruktura jsou klíčové pro růst. Jsou součástí řešení pro evropské ekonomické oživení. Pokud já budu potvrzena jako parlamentem na funkci Evropské komisařky, využiju svých zkušeností, svého odhodlání, aby mm, Doprava přinášela pracovní místa a růst a přispívala eh, k zelené evropské agendě. Nyní mi dovolte, abych se věnovala některým principům, které budou um, podporovat mé priority pro pří, na příštích pět let. Eh, začnu tím, že se vrátím k významu komodality a interoperability, protože doufám, že budete souhlasit s tím, že budoucnost dopravy je propojení, propojení na všech úrovních. Abychom toho dosáhli, budeme muset hledat cesty, jak podporovat multimodální mm, plánování cest, eh, tiketové služby, sledování zboží, měření karbonu, eh, dostupnost dat a jejich ochrana, jejich také jejich akceptování je třeba také řešit. Budeme potřebovat eh, jakýsi technologický pokrok, eh, který bude financován z veřejných i soukromých zdrojů a eh, bude se týkat co nejvíce částí dopravního sektoru. Pokud bude můj mandát potvrzen, tak pozvu všechny aktéry, aby inovovali v dopravě. Města, velké společnosti, malé střední podniky, nové startupy, poskytovatele veřejné dopravy a členské státy. Města a městské oblasti jsou dobrým, um, do, dobrým, dobrým um, testovacím prostředím pro inovace. Podívejme se na mé vlastní město, Ljubljanu, Ljubljan, kde je pět hybridních autobusů a 20 autobusů na metan. Díky projektu Civitas městské organy nyní plánují čistší, bezpečnější a spolehlivější dopravní služby. Iniciativa Smart Cities – má, mm, hraje velkou roli, především v tomto směru. A toto bude takový prioritní projekt během příštích pěti let. Cílem je zachovat Eh, podpořit rozvoj, aby eh, při využití všech příležitostí se sektoru dopravy, energetiky a komunikačních technologií pro zlepšení evropského městského prostředí. Také chci zdůraznit, že smart cities nejsou jenom o technologiích, ale také o sociální inovaci. A proto úzká spolupráce mnoha zainteresovaných bude třeba, abychom mohli um, nalézt příležitosti a e, e, využít jich. Pro budoucnost inteligentní dopravní systémy ITS budou hrát významnou roli, mají velký potenciál co do bezpečnosti, e, chytrých vozidel i infrastruktury. Také mají ekologické výhody protože mm, pomáhají zabraňovat zbytečným cestám, prázdným vozidlům, zvyšují efektivitu dopravy a snižují na minimum emise. Jak eh, řekl pan předseda Juncker, pokud Evropa má mít dostupnou energii v příštích letech, je nutné, abychom posílili podíl obnovitelných zdrojů a alternativních paliv. Doprava má významnou roli v v této, v tomto směru, protože Evropa stále příli, je příliš závislá na ropě. Také nesmíme zapomenout na to, že doprava hraje významnou roli při zajišťování toho, aby Evropa splnila eh, závazky snižování skleník, emisí skleníkových plynů. V tomto směru budu mm, přispívat mm, projektu energetické unie koordinovaným a řízeným panem místopředsedou Ševčovičem. Alternativní plavidla jsou jádrem evropské dopravní politiky. Výzvou je nyní, aby věci fungovaly i v terénu. Tady eh, to znamená zajištění eh, vybudování dostatečné infrastruktury, abychom mohli vytvářet podmínky pro eh, tato paliva na pohon budo, dopravy budoucnosti. Nezapomeňme ale na významnou roli kterou hraje technologie při další podpoře těchto cílů. Vážení poslanci, jedna věc, které jsme se naučili v minulosti, je, že když nebudeme investovat do, infrastruktur, do dopravní infrastruktury, tak eh, to představuje chybu, která má dlouhodobé důsledky. Nemůžeme předpokládat, že dopravní služby mm, budou vždy dostupné nebo bezpečné, pokud je nebudeme udržovat. V EU veřejné investice klesají od konce 70. let. E, rozpočty na údržbu a kvalitu infrastruktury v celé EU se zmenšují. Musíme jednat. A to je mým záměrem. Udělám také všechno ve své moci, abych podpořila integraci mezi jednotlivými dopravními sektory na základě principu nákladů na infrastrukturu, které by měli financovat ti, kteří ji používají. To by mělo generovat výnosy a pomoci jaksi eh, rozvoj zelených dopravních systémů. Bez investic eh, nebudeme konkurenceschopní při používání inovativních eh, finančních instrumentů pro cílené investice do klíčové infrastruktury můžeme pomoci vytvářet pracovní místa, podporovat růst a konkurenceschopnost v době, kdy je Evropa nejvíce potřebuje. Eh, eh, investiční plán ve výši 300 miliard, který navrhl předseda Juncker, bude řešit tuto potřebu, vytvoří pracovní místa a vytvoří podmínky pro respektování životního prostředí. Měli bychom využívat co nejlépe již dostupných nástrojů v rámci mm, Connecting Europe a také hledat e, způsoby, jak doplnit národní regionální financování z evropských strukturálních a investičních fondů. Vážení poslanci, pokud bych měla schrnout svoji budoucí agendu jedním slovem, tak by e, toto slovo bylo lidé, občané. Musíme si být vědomi sociálních otázek a dopadů dopravy na pracující, na mm, práci, na e, bezpečnost a zdraví při práci a rovnováhu mezi pracovním, profesním a soukromým životem. Pro ty, kteří pracují v dopravním sektoru, sociální podmínky musí být spravedlivé. E, dopravní sektor je postupně zastarává jako celé. Především pozemní doprava. Je tady, tam poměrně nízký počet žen. Chceme e, zabránit nedostatkům e, kritických dovedností tento sektor přes vysokou nezaměstnanost ve zbytku evropské ekonomiky. Proto je důležité, aby se doprava stala atraktivním profesí, především pro mladé. Budu uvažovat o možnostech celoevropského programu na zlepšení vzdělávání, kariérových perspektiv a zajištění kvalitních pracovních míst v dopravě. Musíme mm, mm, sprave, garantovat spravedlivé sociální podmínky a chci jasně říct, že jsem proti sociálnímu dumpingu. Spravedlivé sociální podmínky ve vnitřním trhu je základní. Na závěr chci říci několik slov k jednotnému trhu. To je základní princip, o tom je Evropská unie. Je to největší úspěch Evropské unie pro podniky, je to motor růstu a vytváření pracovních míst na pomoc a stimulaci postupnému ekonomickému oživení. Je také zásadně důležité odstranit zbývající technické administrativní překážky pro zajištění toho aby dopravní služby skutečně fungovaly v celé EU bez národních hranic. Proto chci aktivně spolupracovat s vámi a s Radou pro e, dosažení rychlého přijetí jednoté evropské nebe a čtvrtého železničního balíčku. Pane předsedo, vážení poslanci, Eh, možná mě budete vnímat jako otevřenou komis, budoucí komisařku, která chce řešit problémy eh, pomocí spolupráce a inovativním způsobem. Všechno, co děláme, děláme pro nás, pro občany, pro zlepšování našich životů. Já mohu jenom doufat, že i to, že, toto, že s tímto eh, budete souhlasit. Děkuji vám. Děkuji vám za vaši pozornost a nyní jsem připravena odpovědět na vaše otázky.